tímto e, jsme uzavřeli e, jednomitové proslovy e, podle článku 150. A nyní dávám slovo kolegovi Rybigovi k zprávě o hm, malých a středních podnicích, konkurenceschopnosti a obchodních příležitostech. Máte na čtyři minuty slovo, abyste uvedl tuto zprávu. Váže pane, pane, pane předsedo, dámy a pánové, na plénu eh, jsme svědky toho, že zájem o malé a střední podniky je velký. Já jsem vždycky rád, že eh, hospodářská síla eh, této oblasti je tedy uznávána a především víme, že 85 procent nových, palí, nových pracovních příležitostí vzniká v podnicích, které nejsou starší pěti let. Nemá to nic s věkem Evropy, ale věkem těch eh, podniků. Jde také o to, abychom měli eh, kulturu eh, eh, podnikání, aby podnikatelem se člověk nezačne, nestane ze dne na den. Jde už o podporu ve školce a v mládí, tak, abychom v Evropě podporovali seberozhodování a samostatnou činnost. A proto si myslím, že musíme podporovat také takzvané business angels, a, a tak e, vytvoříme i šanci pro e, ženy a e, migranty. V průmyslové politice jde často o posílení konkurenceschopnosti. Komise tady podnikla velmi dobrou iniciativu. Bohužel v Evropě se nám příliš nedaří s průmyslovou politikou. Máme tady pokles o 10% od roku 2008. Myslím si, že důležité, proto by tady eh, v rámci tzv. testů malých a středních podniků v jednotlivých členských státech tyto testy posílit, to eh, tady by mohl hospodářský sociální výbor sehrát eh, důležitou roli, aby tedy sledovali, jestli se ten test dělá správně a jestli a sociální partneři by tady mohli pozitivně přispět návrhy k zjednodušení Potom také vícejazyčný eh, portál online by byl důležitý, eh, abychom viděli, eh, kam se dá vyvážet, odkud se dá dovážet, jaké jsou předpisy, jaké jsou problémy. To by se mohlo zaměřit na jednotlivé oblasti a exportu malých podniků by to pomohlo. Ty mají před sebou velký svět, zejména vzhledem k internetu, mezinárodním platebním systémům, balíčkovým službám, které právě explodují a díky eh, informačním komunikačním technologiím tady vznikají opravdu eh, pro ně obrovské nové šance, ale je důležité začínat u lidí a proto mě program eh, Erasmus pro mladé podnikatele leží tak u srdce Myslím si, že to je mimořádně, eh, mimořádná eh, záležitost a je třeba, abychom jej zásadně vybudovali do, v období do roku 2020. Vidíme, že země, kde mají problém se soudržností, eh, tento program velice pozitivně přijímají a mm, my vlastně bychom z toho mohli udělat program Erasmus Mundus, aby se to používalo na celém světě. Takové mladí podnikatele se mohli vydat za svými eh, zákazníky, eh, mohli eh, poznat nové trhy a nové možnosti. Měli bychom také podporovat podpořit síť Enterprise Europe, protože eh, už máme dost zkušeností, tam má dost zkušeností a eh, dala by se eh, rozjet celosvětově a mohlo by to vést k velkým úspěchům. Ovšem konkurenceschopnost také znamená, že potřebujeme vystavit červenou byrokracii. Musíme se bavit o administrativní zátěži a cílem by bylo do roku 2015 odbourat alespoň 15%, 25% administrativní administrativní zátěže. Já si myslím, že eh, tohle je eh, prostor pro eh, výbor regionu, který by tady mohl zásadně přispět a komise potom by mohla přejmout jeho návrhy. Potom je tady také důležité konkurence schopné zdanění a reforma systému zadávání veřejných zakázek. Děkuji kolegovi Rybigovi a okamžitě tady máme proceduru pro nezapsané řečníky a já dávám slovo kolegyni uh, Matěj Kuko, kolegové Matěj Kukovičovi, kolegyni, pardon. Dojoči in uh, čestitke doktor Paulo Rubiko, ker je... Op... Uh, vážený pane předsedo, děkuji vám. Uh, kolega uh, Paul Rubik spolu s ostatními odvedl na této zprávě velice důležitou práci, zejména vzhledem k tomu, že probíhá krize. Tato zpráva je důležitá, tak abychom snadněji mohli odpovědět na eh, výzvy budoucnosti. Co nás tedy čeká? V této zprávě najdeme eh, řadu odpovědí na různé otázky. Já podporuji pana doktora Rubiga, když eh, poukazuje už na důležitost vytváření podnikatelského ducha už v mateřských školkách. Eh, je třeba povzbuzovat eh, lidi, eh, zvyšovat jejich odvahu, protože bez nich podnikavost nepokvete. A také bych řekla, že evropská síť podnikatelů by také měla podávat zprávy Evropskému parlamentu o konkrétních výsledcích, kterých bylo dosaženo kolik vzniklo například nových začínajících podniků díky, té, díky této síti. Díky, děkuji kolegyni. Maci eh, Kukovič a teď kolegyně Regner. Děkuji, pane předsedo. Všichni chceme ve všech frakcích malým, eh, středním i nejmenším podnikům vytvořit dobré pracovní prostředí. Eh, jsou to důležití zaměstnavatele v Evropské unii. Více růstu a posílení produktivity jsou pro nás důležité a proto potřebujeme eh, také eh, zdravé a spokojené eh, pracující. Ovšem Rybiková zpráva vydává tady Eh, falešné signály komisi. Tady eh, předpisy v oblasti BOZP jsou považovány eh, za administrativní zátěž. Minimální standardy na úrovni Evropské unie nejsou žádnou administrativní zátěží. Vy se také vyslovujete proto, aby členské státy nemohly vyšperkovávat evropskou legislativu a, a že by se Evropská unie měla zastavit, e, z, zasadit o větší e, harmonizaci. Ovšem e, to, že budou alespoň nějaké minimální standardy, alespoň pomůže ochraně zdraví pracujících a tak to musí zůstat. Děkuji kolegyně Regner a nyní kolegyně Wertmann. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, pane předsedo. V současné době máme asi 23 milionů eh, malých a středních podniků, eh, zaměstnávají 75 milionů lidí a eh, dohromady to představuje 60 pracovních míst v Evropské unii. Tyhle, tahle základní fakta mluví sama za sebe o tom, jak je důležité podporovat malé a střední podniky. Oni jsou známkou stavu evropského hospodářství jsou motorem, který povede k růstu a trvalé udržitelnosti a přispívá k ním. A kolegovi eh, Rybikovi eh, závěrem děkuji za velice eh, podrobnou zprávu. Děkuji kolegyně Vertman a nyní kolegyně Zuber. Poderíamos eventualmente estar de acordo com este relatório. Děkuji, pane předsedo. My bychom mohli souhlasit s touto zprávou, co se týče opatření, o kterých hovoří, informování a tak dále. Ale jde také o to, že tato zpráva se vlastně nedotýká toho podstatného problému, který eh, ohrožuje malé a střední podniky. U nás v Portugalsku mnoho těchto podniků končí kvůli eh, škrtům, eh, které, přijali, které, byla přijat, které byly přijaty trojkou. Tato politika vede potom k škrtech ve vnitřní spotřebě a omezení spotřebitelů. Takže vše vlastně snižuje celkově objem naší ekonomiky ekonomiky. A pokud tyto úsporné politiky budou nadále pokračovat v našich zemích, bude pro nás velmi obtížné být konkurenceschopní a rozvíjet podnikání u nás v Portugalsku. Já proto vyzývám a volám po solidaritě. Solidarita zdá se je již mrtvým slovem a není realitou. Děkuji kolegyni Suber a nyní kolega Mikulášik.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 Malé a střední podniky jsou tématem dnešního dne. Politika soudržnosti by měla vést k rozvoji všech regionů sociálního, hospodářského a dalšího, a to na základě zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Malé a střední podniky získaly díky strukturálním fondům zdroje na inovace a, při, na inovace a přispěly k vytváření pracovních míst. Při přechodu na ekologické hospodářství je vhodné tyto podniky podpořit, zejména ty, pokud, které přenášejí důmyslná řešení při efektivním využívání zdrojů, eh, energetická řešení v oblasti klimatické. Program Horizont 2020 a program strukturálních fondů by měl i ve víceletém budoucím rámci vyčlenit dost prostředků právě na podporu malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji kolegovi Mikolášikovi a nyní kolegyně Andřeš Paria. Děkuji, pane předsedající. Údaje říkají, že 70 celkového počtu pracovních míst je v malých a středních podnicích. Každý čtvrtý malý či střední podnik nevyužívá možností nabízených jednotným trhem a každý osmý malý a střední podnik působí pouze ve své zemi, to znamená ne v zahraničí. Zpravodaj říká, že to můžeme zlepšit snížením regulační zátěže, administrativní zátěže, posilováním lidského kapitálu, zvyšování kvalifikace pomocí sociálního dialogu. To je všechno pro nás důležité, ale důležitý je také přístup k financování a tady máme ještě hodně práce. Je třeba, aby veřejný sektor formou Horizontu 2020 politiky soudržnosti více financoval a také je třeba umožnit malým středním podnikům přístup na trh a k úvěrům, který teď nemá. Je třeba, aby měli dostupné úvěry, aby se mohlo dále rozvíjet hospodářství. Proto žádáme, aby malé a střední podniky měly skutečně přístup k úvěru v další politice EU. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, a nyní pan kolega Winkler. Děkuji, pane předsedo. Chci eh, gratulovat panu Rubikovi k této zprávě eh, jako zpravodaj za INTA jsem se též podílel. Děkuji za spolupráci. Pan Rubik již zdůraznil, že tato zpráva eh, se týká také posílení obchodních a podnikatelských podmínek pro malé střední podniky, které již působí mezinárodně a také se dotknout těch oblastí, které jim zamezují vlastně dostat se na mezinárodní pole. A myslím si, že racionalizace podpory eh, veřejných institucí a mm, podnikatelské komunity komunity těmto malým podnikům by měla být individualizována tak, aby byly eh, nalezeny vhodné příležitosti pro tyto eh, malé podniky na nových trzích a některé eh, tyto podniky jsou znevýhodněny tím, že nemají přístup k informaci a ty by měly být přistupněny. Toto, tento mezinárodní prvek pro malé a střední podniky je velmi důležitý pro jejich další rozvoj. Děkuji a nyní kolegyně Flašíková Beňová. Předsedající, malé a středné Děkuji, pane předsedo. Malé a střední podniky zaměstnávají 75 milionů lidí, což znamená asi 75 pracovních míst. Mají teď tudíž velký vliv na vytváření nových míst, zejména pro mladé lidi. Z těchto údajů je patrné, že malé a střední podniky jsou hnacím motorem evropského hospodářství, mají velkou úlohu při potírání chudoby, sociálního vyloučení a zajišťují sociální stabilitu mobilitu. Je třeba říci, že jsou však velmi administrativně zatíženy, jsou tady překážky při jejich zakládání a rozvoji. Mají omezený přístup k financím a úvěrům, je zde nedostatečná transparentnost při udělování, rozdělování dotací či fondů a e, podnikatelé, zejména ženy, nedostávají pomoc, kterou potřebují. Je třeba je tedy podpořit, jejich rozvoj, jejich zakládání, podpořit jejich konkurence schopnost a musíme přijmout opatření na snížení administrativní zátěže. Děkuji. Flašíková Peňová. Děkuji kolegyně Flašikové Beňové a nyní eh, kolega Kelly závěrem. Eh, eh. Já bych chtěl pogratulovat panu Rubikovi k zprávě a k bodům, které tam zmínil a chci, doufám, že dojde k Eh, implementaci. Pan Rubik zmiňuje důležitost vzdělání a to jsme zanedbali. Já jsem často hovořil se ve školách a ptám se studentům, co by chtěli dělaj, dělat a nikdo neříká, chtěl bych být podnikatelem, mít vlastní podnik. Je potřeba začít již na, eh, na nejnižší úrovni vytvářet kulturu a zájem mezi dětmi. Dále je pravdivá jeho tvrzení o o byrokracii, zejména v oblasti právní úpravy je potřeba přijmout minimalistický přístup. Ten potenciál těchto podniků je skutečně veliký a je třeba jej podpořit. Děkuji. Um Děkuji eh, kolegyni kolegyni eh, Kelly a, a v omylem jsem eh, přehlédnul kolegyni Sikau, Tikau. Pardon. Děkuji, pane předsedající. Malé a střední podniky během hospodářské krize trpí tím, že e, se zhoršuje přístup k financování. 80 nových pracovních e, míst vzniklých v letech 2002 až 2010 vzniklo právě v malých a středních podnicích. Víte, že průmysl je důležitý pro evropské hospodářství. 25 pracovních míst v soukromém sektoru vzniklo právě v malých a středních podnicích. Proto je třeba je podporovat na místní, národní i celoevropské úrovni. Je třeba, aby tyto podniky měly přístup na jednotný trh i na trhy třetích zemí. Je třeba, aby měly přístup k informacím, Eh, je třeba chránit práva duševního vlastnictví a zajistit lepší přístup k informačním technologiím. Já vítám nový program COSME, který by měl podpořit konkurenceschopnost podniků. Je třeba, aby všechny nástroje EU podporovaly malé a střední podniky. Děkuji. Vielen Dank, Frau Kollegin Zika. Děkuji eh, kolegyni eh, Tykau a tím už jsme úplně ukončili tedy nezapsané řečníky a závěrem dostává slovo pan komisař Balks. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Eh, komise by ráda poděkovala panu Paulu Rybigovi a všem dalším poslancům, kteří přispěli k jeho zprávě, která odráží jak velmi eh, je odhodlána eh, tato instituce podporovat evropské malé a střední podniky. Komise eh, vítá podporu svým krokům oznámením v, oznámeným ve sdělení ohledně průmyslové politiky a chytré regulaci. Eh, máte pravdu, eh, malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky. Eh, sami mm, vytvářejí dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a asi 80% přidané hodnoty. Také vytvářejí 85% nových pracovních míst v posledních letech. Ovšem byly zásadně postiženy krizí a potřebují eh, pomoc tak, aby mohli eh, se vyrovnat s novými výzvami. Komise může zajistit, aby Evropská strategie pro malé a střední podniky se zaměřila na propagaci eh, malých a středních podniků a aktivit jim nakloněných ve všech oblastech politika výdajů EU. Sem patří zjednodušení postupů a vytvoření jednorázových kontaktních míst. Také to znamená eh, konkrétní služby eh, pro eh, konkrétní potřeby malých a, a středních podniků. Například mm, program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků, program COSME. Zpráva pana Rubika vyzývá k mm, strategii pro expanzi malých a středních podniků do zahraničí a to komise podporuje. V současné době jenom 30 eh, podniků eh, exportuje mimo EU a my všichni víme, kde jsou eh, budoucí možnosti růstu v rychle rostoucích ekonomikách v východní Asii, v Latinské Americe a tak dále. OECD odhadla, že 90 světového růstu v roce 2012 proběhne mimo Evropu. Komise v současné době hledá eh, mezery v eh, podpoře malých a středních podniků v zahraničí. Eh, výsledky představíme v prosinci a příští rok konkrétní kroky na evropské úrovni k řešení obtíží, kterým malé a střední podniky čelí v terénu. Mohu vás ovšem ujistit, že budeme pokračovat ve stávajících úspěšných iniciativách například v síti Enterprise Europe Network nebo v v eh, helpdesku pro eh, intelektuální vlastnictví eh, pro podniky podnikající v Číně a tak dále. Také bych rád zmínil misi místo, předsede, místo předsedy Tajaneho. V roce 2012 byl v Brazílii, Spojených státech, Mexiku a Kolumbii. Jeho mise byly skutečně úspěšné Eh, soudě podle eh, pozitivní zpětné vazby a eh, počtu uzavřených smluv v řadě sektorů, jako je politika pro malé a střední podniky a průmyslová spolupráce. Pokud jde o snižování administrativní zátěže, tak to leží na srdci nám všem. Komise posiluje uplatňování testu měřítka pro malé a střední podniky ve, vše, ve vší legislativě, ale víme, že malé a střední podniky stále trpí eh, administrativní zátěží a proto eh, komise spolupracuje eh, s organizacemi malých a středních podniků a hledá deset nejobtížnějších legislativních předpisů. V otevřené veřejné připomínkové řízení bude pokračovat až do Vánoc. Nemáme eh, čas, který bychom mohli ztrácet a eh, takové řízení nám umožní dostat se k jádru problému. Potom se podíváme na konkrétní eh, předpisy a zjistíme, kde bude možnost zavést nějaký lehčí režim pro malé a střední podniky a přitom zachovat účel eh, eh, toho legislativního předpisu, jako je, jsou ty eh, aspekty BOZP. Ovšem také jste hovořili o finanční podpoře pro malé a střední podniky. Program COSME například podpoří programy na konkurenceschopnost podniků, jako aby mm, se zlepšil třeba jejich přístup k financování a k jednotlivým evropským unijním programům. My chceme podpořit eh, udržitelnost těch podniků a zlepšit jejich přístup na trh uvnitř Unie i mimo ní. To jsou všechno eh, priority, eh, které jsou i ve vašem programu, pane Rybiku. Ko jsme také podpoří eh, eh, iniciativu Erasmu pro podnikatele, o které konkrétně hovořil pan Rybik. Proto eh, je tedy Kosme, kterým, program, kterým mm, se podporují vaše politické priority. V těchto dobách šetření také víme, nebo také vidíme žádost o navýšení tohoto důležitého programu abych to uh, schrnul, pan předseda Baroza při několika příležitostech řekl, že malé a střední Podniky jsou jedním z jeho priorit a mohu vás ujistit, že eh, je připraven to také promítnout do praxe a použít eh, všechny eh, nástroj, nástroje, které k tomu má k dispozici. Děkuji vám. Děkuji panu komisaři Píbalkovi a tímto je rozprava ukončena. Hlasování proběhne stejně jako v ostatních věcech eh, zítra a v 18 hodin, čili v neobvyklou dobu. A nyní budeme mít zprávu paní Ojuland, eh, společná a eh, omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnického. Paní zpravodajko, máte slovo na čtyři minuty.